I think we can start. Myslím si, že můžeme zahájit dnešní schůzi. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, chtěla bych vás co nejsrdečněji přivítat na dnešním zasedání. Máte před sebou pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme to, tento pořad schválit. Vidím, že se nikdo o slovo nehlásí, takže tímto je pořad jednání schválen. A nyní bod 2. Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o TTIPu. Pan, pan, pan navrhovatel je Wim van de Kamp z PPE. E, toto stanovisko je pro INTA velmi důležité a je tedy potřeba e, si stanovit, eh, jak si eh, staví eh, přeprava tady v této oblasti, také se to týká investic a omezení kapotáží ze strany Američanů. Týká se to lodní dopravy a letecké dopravy. Máme 76 pozměňovacích návrhů, je jich hodně, ale jsou přehledné. A samozřejmě o tomto, o ty typu už jsme hovořili. Já se tedy těším, jak to všechno bude probíhat a nyní dávám eh, slovo eh, panu navrhovateli Fandekam. Prosím. Um. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych vám chtěl všem popřát hezký den. Nejdříve bych eh, chtěl poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům, E, děkuji e, i za to, že jste byli kritičtí. Máme tedy 76 e, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A minulou středu odpoledne ve Štrasburku jsme měli opravdu velice plodné setkání stínových zpravodajů. Všechny politické skupiny byly na místě a během tohoto zasedání jsme měli takové první eh, kolečko výměny názorů, které ty body jsou důležité, k jakým kompromisům. Takže tyto nové kompromisy jsme dnes eh, dopoledne rozeslali. A všechno, co je potržené, tak eh, to jsou kompromisní pozměňovací návrhy z té středy odpoledne. Eh, máme tady dva problémy. Za prvé otázka toho, že všeobecné otázky eh, typu tak eh, tyto otázky chtějí kolegové, aby byly v dopravě, protože tady se jedná například o usnesení Bernda Langeho, a to bychom měli zapracovat v obecné rovině, ale nemělo by to být ve eh, stanovisku eh, výboru pro dopravu. Dobře, já ale konstatuji, že eh, standardní práce, takže toto by mohlo být v tom našem stanovisku například otázky sociálního dumpingu a také v případě toho bodu 2, tak tam jsme hovořili a přemýšleli jsme o ochraně investorů, protože v případě veřejných zakázek dochází k problémům ve Spojených státech a to je otázka, která velmi úzce souvisí s TTIPem. To jsem chtěla říct si úvodem a doufám, že naši kolegové se na to odkážou a že potom budeme moci Eh, pohovořit se sekretariátem. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, protože jsem od něj eh, dostal podporu a že se od 26. března eh, o tom se bude hlasovat. Děkuji vám. Ismail Ertuk, Jer Leichtfried. Ja, schönen guten Morgen. Dobrý den. Já jsem se, milí kolegové, eh, vážený pane předsedo, jak už bylo eh, zmíněno, já musím omluvit eh, kolega Leichtfrieda a chtěl bych pohořit o stanovisku socialistů. Mohu vám říci, že co se týče nás, tak eh, ohledně této úmluvy mezi EU a Spojenými státy, tak si myslíme, že je eh, dobré, abychom se zde zaměřili na otázku dopravy. V budoucnosti si myslíme, že toto musí být eh, ještě více zohledněno během dalších jednání. V principu jsme se stanoviskem spokojeni a proto bychom a především já chtěl poděkovat panu navrhovateli Fande Kampovi za odvedenou práci E, samozřejmě je potřeba ale ještě vypracovat a rozpracovat kompromisní návrhy. Co se týče e, pracovních norem Mezinárodní organizace práce, organizace práce a ratifikace a e, uplatnění pracovních standardů, tak to je ještě to není zohledněno v kompromisním návrhu, takže potom ta žádost o, o, o sankce žádost mm, o sankce v případě porušení, to tam také není. Potom, co se týče eh, regulatorní oblasti, tak eh, tam se jedná o standardy Evropské unie a chceme, aby toto bylo zakotveno, zakotveno v těch regular, eh, regulačních korporací a SDS. To se týká také dopravy, to by mohlo být relevantní pro dopravu a tady už víte, jaká je pozice socialistů. Víte, že existuje umluva mezi a my si tedy myslíme, že zde není třeba umluva mezi Spojenými státy a EU, co se týče veřejných služeb. Tam si přejeme ještě eh, důraznější formulaci a žádnou rečit klauzul nechceme nebo nějaké negativní seznamy, hybridní to nechceme. Eh, chceme také další doplnění, co se týče eh, politických manevrovacích prostorů pro Eh, veřejné služby a myslíme si, že v žádném eh, případě by se toto v umluvách nemělo zohledňovat. Eh, my jsme, doufáme, že tedy v těch dalších kompromisních návrzích to navrhovatel zpracuje. Chceme dosáhnout vyváženého kompromisu a chceme mít dobré stanovisko ze strany výboru pro dopravu, abychom to mohli Eh, předat do výboru INTA. To je tedy eh, všechno ze strany socialistů. Děkuji vám. A nyní Jackie Foster na řadě. Yes, thank you very much, Chairman, and uh, thank you to... uh... Děkuji, děkuji také našemu zpravodaji, panu Van de Kampovi. A opravdu jsme měli velmi konstruktivní zasedání. Řada těch eh, bodů, které jsme předtím diskutovali, se dostali do těch původních kompromisů. Pak samozřejmě šlo o to, aby se zpravodaji podařilo to nějak zjednodušit, eh, snížit jejich počet. Eh, když se díváme na jakýsi důraz, který se zde klade na něco, tak eh, Máme pocit, že se tam klade příliš moc na to jedno A, co se týče těch sociálních aspektů. My samozřejmě podporujeme dobré podmínky, pracovní podmínky, ale my jsme přeci e, dopravní výbor, potom máme také e, výbor pro zaměstnanosti, se k tomu určitě také vyjádří. To byla první věc. Eh, část změn v tom 1A je pro nás ale přijatelná. Co se týče té trojky, o tom jsme opět diskutovali, protože když jsme se dívali na vlastnictví eh, ehm, tady je určitě taková sporná půda mezi EU a USA. Eh, co se týče kabotáže a různých svobod, eh, k tomu se vyjadřujeme, jak jsem říkala na zasedání stínových zpravodajů. Ono to funguje oba směry, protože třeba americké aerolinie nemají ty svobody, o kterých my si stěžujeme, že my nedostáváme od Američanů. Takže potom se e, samozřejmě vznikají jakási aliance, jakási spojenectví a ve chvíli, kdy odkážeme na to, že nemůžeme dělat některé věci v Americe, oni stejné věci nemůžou dělat v Evropě. Takže já na to upozorňuji jako na jakýsi fakt, na skutečnost. Tam, eh, já bych řekla, že tam spíše jde o, o tu kontrolu ve chvíli, kde se dostáváme o, sorvi, o servisní smlouvy. Ale všeobecně můžeme říci, že zpravodaj eh, odvedl dobrou práci. Eh, už ta původní zpráva byla dobrá, zaměřil se na dobré oblasti, takže Tolik tedy bylo pár bodů z EKR. Děkuji, děkuji mnohokrát Gezine Meissner, děkuji mnohokrát pane předsedo, děkuji také um, já panu Fandekampovi, já už jsem hned z kraje říkala, že to je skvělé stanovisko, e, proto jsem nepředložila ani žádné pozměňující návrhy. Ale přeci jenom e, dostali jsme e, pozměňovací návrhy od jiných kolegů z mé frakce, například od Dominika a dalších. Zase jednali jsme o kompromisech, bylo to velmi dobře připraveno, Vimpe, takže eh, zapracoval si do toho různé návrhy různých frakcí a já si tedy myslím, že tak, jak to je, je to vyvážené a já už bych na tom nerada něco měnila. Eh, teď se do toho zapracovala i ta eh, technologie, čistá technologie, potom eh, ten 1A, privátní sféra, ochrana údajů, soukromí. Eh, to jsou eh, důležité věci, o kterých jsme tady hovořili, že je důležité, aby se tam dostali, to si myslím, že je dobré. A um, už si nemyslím, že bychom se mm, k tomu měli více vyjadřovat, ani ne třeba k Mezinárodní organizaci práce a tak dále. Každý výbor se přeci vyjadřuje k této smlouvě TTIP, takže my bychom se opravdu měli zaměřit spíše na tu naši oblast, konkrétně tedy dopravu. Hmm. Jinak tady se zmiňují odbory, vyjednávání a podobně, to je dobré. Určitě chceme dobré podmínky pro pracovníky, ale ještě je tam potřeba více k té dopravě. Eh, ty další body, já si myslím, že už jsou opravdu formulovány vyváženě. To se týče i e, té otázky arbitráží ISDS. E, to tam musíme nějak zmínit, i když jsme se shodli na to, že e, k typu bychom opravdu mohli z mnohé, tak nějak všeobecně. A mě, nesmíme tedy zapomínat na ty konkrétní věci týkající se dopravy. Potom, co se týče těch aerolinií, Zase bychom měli zdůraznit, že některé věci lze dělat paralelně. Já si myslím, že zde určitě dosáhneme eh, určitého pokroku. My si, přinejmenším se o to tedy musíme pokusit. Pětka. Eh, tam jsme zapracovali něco od Dominika, to je poukázání na to, že je pro nás těžké vyjednávat, protože eh, máme přeci jenom eh, jiný systém, federální systém versus eh, eh, systému, jaký máme v EU a podobně. Takže v USA je vlastně tedy jenom jeden, jeden kontaktní partner. Jinak, když si zvážím to zasedání těch stinových zpravodajů, tak opravdu si myslím, že se nám tam podařilo zapracovat maximum. Děkuji. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän tämän puheenvuoron meidän varjoesittelijämme. Děkuji za slovo. Já budu hovořit eh, místo kanceláře peněz. Budu hovořit anglicky, protože mám od kolegyně poznámky v angličtině. Takže nejprve se kolegyně omlouvá, že nemůže být přítomná a chtěla by poděkovat panu zpravodaji za konstruktivní práci. A teď tedy přečtu tento vzkaz jak to v roce 1998, kdy byla uzavřena více let, eh, vícestraná dohoda o investic, musíme zveřejňovat eh, do veřejnosti všechny informace, které se týkají toho, do, této nové dohody TTIP. Krize, která se přehnala Evropou, vytváří zřejmě takový příznivý kontext k tomu, abychom se snažili o to, abychom posílili ekonomiku, vytvářeli pracovní místa. Snažíme se také zavést nové regulatorní rámce, které budou také dobré pro, trans, pro nadnárodní společnosti. Zde tedy by se to také mělo týkat i různých těžebních firm, které se snaží získat větší vliv. Dále tyto smlouvy ne, nechtějí pouze si uzurpovat více politické moci, ale chtějí také zavádět speciální eh, nové systémy pro eh, řešení sporů mezi státy a investory, stejně jako je například systém ISDS, systém řešení sporů mezi státem a investorem, eh, navrhují nedemokratické a tím pádem nepřijatelné metody. V odvětví dopravy, stejně jako v jiných odvětvích ekonomiky, by eh, regulace šitá na míru velkým firmám vedla k oligopolům, eh, za, na, zároveň by přinesla nejisté pracovní podmínky, snižování standardů, také by to vedlo k hrozbě veřejn, eh, vůči veřejným službám a mohlo by to také narušit sociální i teritoriální soudržnost. Nemůžeme souhlasit s touto dohodou protože by vešla, protože by sebou přinesla větší nerovnosti, nejisté zaměstnávání, chudobu a také ničení životního prostředí. Proč se tedy o této dohodě jedná v tajnosti? Žádáme transparentní jednání, aby lidé rozuměli, za jakých podmínek se tato smlouva vyjednává a aby se o tom dozvěděli ještě předtím, než mohou učinit rozhodnutí. Každá regulace, která by vedla ke zhoršení pracovně právních podmínek nebo životního prostředí, dopravy nebo bezpečnosti nebo občanských práv, není pro nás přijatelná a neschválili bychom ji. Děkuji a nyní má slovo Karim Deli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jménem mé skupiny eh, chci omluvit pana Base, který nemůže být přítomen. Ale v souladu s politickou linií tohoto návrhu stanoviska, tak tam je eh, mnoho kompromisních návrhů, které považujeme za pozitivní, ať už eh, se to týká životního prostředí či když eh, hovoříme o jednotlivých normách, v případě automobilů, také co se týče eh, reciprocit eh, práv v rámci jednotného trhu, práva tedy cestujících, otázku zvukové kontaminace letiště. Některé otázky ale bude potřeba ještě zdůraznit, například transparentnost. práva občanů. A také bychom měli eh, posílit eh, otázku dopravy v rámci TTIPu, samotné odvětví a potom také bezpečnost, životní prostředí. A budeme muset ukázat, do jaké míry eh, ano, chceme hospodářský rozvoj, ale aby to bylo udržitelné, aby byla udržitelná také práce, pracovní místa, aby nedocházelo k delokalizaci. A musíme také potrhnout to, čemu tedy říkáme normy, standardy, především co se týče kvality automobilů. A také musíme dozírat na to, že když hovoříme o emisích CO2, tak nesmíme zapomenout na to, jak to úzce souvisí s dopravou. Děkuji. Danke sehr. Die nächste... Eh, děkuji. Nyní Rosa Damato. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych eh, poděkovat panu navrhovateli za ten za to úsilí o kompromis, ale my jsme nuceni zdůraznit, že my nesouhlasíme s TTIPem, také co se týče dopravy, je to pro nás celá zásadní, eh, protože se to týká i SDS. A potom, co se týče stanoviska, eh, která jsou v pozměňovacích návrzích, tak si myslíme, že ta pozice není eh, příliš jasná. A myslíme si, že bychom se tedy měli podívat na otázky klauzulí a mechanismu ISDS, protože to je diskriminační pro národní investory. Ti zahraniční investoři mají privilegia. A tato privilegia nemají ostatní členové společnosti a zároveň nemají žádnou odpovědnost. Diskriminace těchto investorů naruší hospodářskou soutěž a neexistovala by, neexistovala by také právní jistota. E, tedy v těch e, veřejných sektorech. A potom tady máme problém s transparentností ISDS, protože tam budou e, tam bude tedy arbitráž, kde se rozhodne, jestli je potřeba ty údaje chránit nebo ne. Já si myslím, že ta transparentnost by byla lépe chráněna, kdyby ty spory se řešily přes už existující struktury. Co se týče návrhu komise, a mohu uvést příklad, který vám bude známý, jako ty pokusy Austrálie a v případě Philip Morris, anebo eh, ten kebeck, to kebecké moratorium pro fracking, tak toto bude ještě stále otevřeno ty e, případy, které se mohou e, vyřešit, tak ty nemají zase takový hluboký právní základ. Takže ty e, takže ta, v té arbitráži se tedy rozhodne, jak to bude vypadat s těmito normami, protože to bude mít paralizační efekt pro jednotlivé vlády. Způsobí to spoždění a tím to bude špatné pro veřejný zájem. Ty normy, které navrhuje Evropská komise v rámci této konzultace, tak nerozptilují naše obavy. A protože nedošlo k žádné důvěryhodné studii, k nějakému posouzení dopadu, pokud je o tuto klauzuli a v případě ISDS, v případě těch eh, technologií, tak eh, v rámci principu obezřetnosti chceme, aby tato otázka byla odstraněna do té doby, dokud eh, nebude nějaká důvěryhodná studie, a která bude prostě diskutována zde na půdě tohoto parlamentu. Děkuji, Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu eh, navrhovateli za to, že eh, navrhl eh, tyto otázky, které se týkají dopravy. Já si myslím, že tyto otázky nejsou zase tak vzdálené od jednání, od celého jednání této dohody. Já si nemyslím, že ty otázky, které se týkají pracovních podmínek eh, či životního prostředí, že by to mělo být v jiné oblasti. Už jsme o tom hovořili několikrát. Eh, právě eh, jeden z těchto hlavních problémů, které má nyní odvětví dopravy nejenom na evropské úrovni, ale na globální úrovni, tak jsou právě ty pracovní podmínky, že ty podmínky nejsou atraktivní pro ty, kteří pracují v tomto odvětví. Navíc tady existují rizika pro eh, bezpečnost, mm, také co se týče cestujících a eh, bezpečnost vůbec ekonomiky a také eh, bez ohledu na environmentální dopady. Já jsem tedy předložila několik pozměňovacích návrhů. Především se to týká toho, že nemůžeme v žádném případě akceptovat, že tato dohoda sníží ty pracovní standardy a environmentální, které máme v Evropě, protože to jsou očekávání, která eh, mají také eh, zaměstnanci na druhé straně a to teď se týká práv eh, cestujících, protože my v Evropě jsme konečně dosáhli toho, že máme konsolidovanou legislativu, bylo to velmi dobře vyjednáno, to není, že bychom to udělali nějak neuváženě, ale Eh, jednalo se o tom se zúčastněnými eh, stranami, zainteresovanými stranami a se všemi a dosáhli jsme tedy tohoto výsledku ohledně práva cestujících a proto je dobré, aby v této oblasti práv eh, cestujících se tato práva chránila. A naopak, také když jsme byli ve Washingtonu s delegací, tak tam jsme hovořili o těch posádkách Region Airlines, Eh, takže to je tedy to ochranářství, americké ochranářství nám ukázalo, že nemůžeme akceptovat, měli bychom se z toho poučit, že ty pracovní eh, podmínky a sociální dumping eh, bude nějakým prvkem v rámci hospodářské soutěže pro rozvoj takových odvětví, jako je letecká doprava. To jsou tedy pro nás otázky zcela zásadní. Jsou tady dva malé pozměňovací návrhy, týká se to bezpečnosti Eh, dopravy, protože je sila zásadní, aby se na tom pracovalo s obou stran a když si uvědomíme ochranu údajů, na to se musíme také podívat a může se na tom pracovat souběžně, vždy ale nesmíme ztratit eh, ze zřetele otázku ochrany údajů, eh, tedy z hlediska evropských standardů a potom také otázku veřejných služeb. Musíme si uvědomit, že není potřeba jenom chránit, ale musíme si uvědomit, že veřejné služby v evropské oblasti a co se týče evropských standardů, tak nemůžou se cítit být eh, nebo nemohou být ohroženi nějakým jiným eh, způsobem eh, fungování, protože ve Spojených státech ty veřejné služby fungují úplně jinak než u nás. Děkuji, další řečník. Normálně bych se takhle nevy, nevyjadřovala hned po kolegovi, ale my už tady přece hovoříme o kompromisních pozměňovacích návrzích se zpravodajem. Tady jsem něco zmeškala, protože nejdřív jsme my původně měli 78 pozměňovacích návrhů, ze kterých se staly kompromisy a vy jste teď tady předkládáte další pozměňovací návrh, nebo jsem se už z toho nějaká zmatená. Můžete mi prosím to vysvětlit, jak to je? A omlouvám se, říká paní řečnice, já jsem myslela, že jste hovořili o, předklá, o předkládání dalších pozměňovacích návrhů, takže děkuji za vyjasnění. Eh, paní Foster, problém je, že jste si to nepřečetla. My concern. <laughs> you have... Z toho se dělám starosti, že jsme tady udělali nějaké eh, kompromisy, aniž byste si přečetli ty pozměňovací návrhy samotné. Eh, možná třeba, když je někdo nový v parlamentu, tak ještě ty pravidla úplně nezná. Teď má Kristýn slovo, prosím. merci au travail du rapport. Děkuji. Děkuji také zpravodaji za všechnu práci, kterou odvedl. Opravdu se snažil o dialog se všemi politickými skupinami. Během první rozpravy k typu hned řekl, že je důležité, aby eh, výbor o dopravě se jasně vyjádřil k tomuto tématu, protože pro nás je to klíčové. Pro nás je ty typ eh, opravdu obrovsky důležitý. Eh, navazuju také na to, co říkala Ayala Sender. Je důležité, aby TTIP byl ve všeobecném zájmu evropských společností, aby to také sloužilo uživatelům eh, dopravních služeb. A ISDS nemá v TTIP místo soukromé arbitráže ohrožují naše vlastní eh, jurisdikce, eh, ohrožují naše demokratické instituce, na kterých eh, je Evropa založena. Takže je klíčový ten pozměňovací návrh číslo 18, který říká, aby se stáhnulo ISDS z tohoto dokumentu. Podle principu reciprocity potřebujeme vyzvat komisi, aby věnovala pozornost omezením či diskriminaci ve, ve Spojených státech, co se týče přístupu na trh eh, pro eh, investory, pro veřejné zakázky a také pro aerolinie. To jsou citlivé otázky a k tomu potřebujeme, aby se komise jasně vyjádřila. Eh, co se také týče priorit eh, poslanců Evropského parlamentu potřebujeme zajištit lepší transparentnost vyjednávání. Eh, děkuji, pane předsedo. A já si myslím, že jako ostatní kolegové dostávám eh, e-maily od nejrůznějších lidí, kteří mě žádají o to, abych TTIP jasně zamítl, ale to samozřejmě tak jednoduché není, takže takhle to nemůžu udělat. Děkuji kolegům, kteří už se vyjádřili. Doplnil bych jenom, že vyjednávací mandát by se neměl zaměřovat pouze na dopravu, ale také na cestovní ruch, turistiku. Za druhé, omezení eh, či nevýhody evropských aerolíní, o tom hovořili už další kolegové, eh, nebudu už o tom říkat další věci, předložím k tomu pozměňovací návrh, či předložil jsem k tomu pozměňovací návrh a za třetí, co otázka protekcionismu? K tomu bychom jsme neměli vyjadřovat, měli bychom tedy to, eh, se k tomu vyjádřit eh, trošku přísně, měli bychom říct, že protekcionismus je potřeba odstranit. Marie Kristýna, prosím. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsme říkali už na minulé schůzi, tak eh, vlastně zopakuji hlavní námetky proti tomuto jednání, které probíhá mezi EU a USA. Samozřejmě, že my jsme proti veškerým pozměňovacím návrhům, které by chtěli rozšířit vyjednavací mandát. Um, jedná se třeba o cestovní ruch. Podporujeme pozměňovací návrh 8 a 76 paní Damato a paní Sajudo. Sajudo. Ty se týkají svrchovanosti členských států a toho, že by tento návrh neměl být pouze ve prospěch velkých nadnárodních firm. Několik kolegů zde také od, um, odsoudilo protekcionistické snahy USA. Musíte být rovné podmínky pro EU i USA. Nevím, zda USA se nějak změní ve svých pozicích, já bych chtěla spíše vyzvat Evropskou unii a členské státy, aby se vzali příklad z USA a aby se sami um, aby se sami zavedli takové mechanismy, které ochrání jejich ekonomiku, včetně třeba celních. Nyní Petr van Lundgren. Děkuji. Den sociala dumpingen det är ett allvarligt hot mot säkerheten i branschen. Chtěl bych říct, že doprava je velice důležitá, protože sociální dumping je velkou hrozbou. A vidíme zde například dopady na nákladní dopravu nákladními automobily v Evropě. Další věc je kabotáž. Ta kabotážní pravidla musí být změněna. Musíme si upřímně říci, že eh, je to naprostý chaos, funguje to špatně, jsou tam podvody, dochází tam ke zneužívání toho systému. A když jste jste nadnesli protekcionismus, tak vám eh, k tomu také chci něco říci. Pokud jsou zde slušné podmínky eh, pro pracující, tak je to protekcionismus? Myslím si, že není. V tomto odvětví přece měly být dobré pracovní podmínky eh, v dopravě, v leteckých službách, Mm, využívá se stále více pracovních eh, různých agentur a sna, jsou zde snahy o, posni, o oslabení sociálních pravidel. Další věc je jména evidence cestujících. Myslím si, že by se to vlastně mělo eh, rozšířit i na cestující, eh, kteří cestují lodí. Dále bych chtěla ještě také vidět přísnější pravidla na další věci. Myslím si, že opravdu bychom měli dále debatovat o těchto věcech. Měli bychom zlepšit tu dohodu. Ale myslím si, že zpravodaj v této fázi odvedl vynikající práci. Jetzt ist Werner Nyní paní Vena Kuna. Děkuji. To je samozřejmě obrovsky důležité téma tato dohoda mezi USA a EU. Takže je důležité, aby se k tomu vyjádřil samozřejmě také eh, dopravní výbor. Eh, náš zpravodaj Wim van de Kamp jasně eh, řekl, že je potřeba zaměřit se na, politi, poli, na tu naši oblast politiky, to znamená dopravu, ale také cestovní ruch. Takže na tohle se musíme zaměřit, musíme se zaměřit, co se děje s ETS, co se děje se ZKAS, e, to je e, tedy vlastně taková kontrola emisí v, do, v lodní dopravě, e, co se děje s přístavními kontrolami, jak to bude probíhat tedy v amerických přístavech, v evropských přístavech, jak bude probíhat třeba servis a podobně. Co eh, se třeba týče pozemní dopravy, tak máme eh, Atlantik mezi eh, dvěma kontinenty, takže to je samozřejmě něco jiného, ale hovořilo se hodně o tom, abychom zajistili práva zaměstnanců, práva pracovníků, ale to prosím vás přenechme s odpovědným výborům. K tomu se jistě vyjádří tedy příslušný výbor. Eh, já podpořím, nebo eh, naše skupina podpoří eh, tuto zprávu kolegy Fidne Kampa, protože tam zůstáváme u důležitých témat. Když jsme byli v USA, tak já potom nakonec jsem jel taxíkem kolem nějaké správní budovy, tam byla velká cedule a tam stálo Fair Conditions with our partners, to znamená spravedlivé podmínky s našimi partnery tak jsem si říkal, ha, se, co se týče letecké dopravy či lodní dopravy, to tak není. Eh, každopádně z americké strany jsme úplně neviděli eh, ochotu to změnit. Oni nám říkali, proč bychom tyhle ty věci měli měnit, když by to bylo eh, pro naši nevýhodu. Takže proto je samozřejmě celé to téma napínavé. Dnes v Berlín Tagesspiegel jsem si přečetl článek, k tomuto tématu e, například tomu e, k těm arbitrážím. Teď třeba proti Austrálii běží e, takovéto řízení, protože oni prosadili že na krabičkách od cigaret se musí eh, jasně říci, že eh, kouření škodí eh, zdraví, ty krabičky mají určitou tedy podobu a nyní Filip Morris je zažaloval u takovéto soukromé arbitráže, že je to tedy jim sebere zisky a podobně. Takže to je těžké. Já, pardon kolego, já se k tomu mohu vyjádřit, protože to je zásadní téma. Já jsem se sám dal na seznam řečníků, takže mám právo k tomu něco říci i k tomuhle eh, ISDS, protože v případě, kdy máme tedy eh, dohodu mezi takovými, eh, takovými to dvěma spolky států, je potřeba se jasně dohodnout na těch pravidlech a samozřejmě potřebujeme najít široký kompromis, který všichni um, přijmeme. Takže ještě jednou je potřeba toto jasně říci. I já jako předseda mám své stanovisko k téhleté věci. Hovořil jsem o tom i na konferenci předsedů. E, zeptal jsem se předsedy parlamentu Martina Šulce. Zdal jsem se, jestli jako eh, předseda eh, výboru eh, se takhle musím vzdát jakýchkoliv vlastních návrhů a on mi na to řekl, ne, není tomu tak, určitě ne, můžeš mít nadále svoje vlastní stanovisko, protože takhle Bent Lange byl ve Washingtonu a tam jako Eh, předseda eh, výboru se jaksi eh, jasně mluvil s, s Američany a to přece není možné. Já jsem ale takhle Berndu Langemu řekl, nikoli, i předsedové výboru se mohou vyjadřovat. Já jsem teďka také vyjádřil svoje stanovisko, takže děkuji za pochopení a nyní dávám slovo komisi, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu už nemám příliš, co bych dodal. Možná bych pouze chtěl zdůraznit dvě věci z této diskuse. Za prvé, jedno téma, o kterém jste hovořili, se týkalo letecké dopravy. A myslím si, že už minule jsem zdůraznil, že samozřejmě o těchto věcech také hovoříme. Mm, hovoříme o tom s našimi americkými protěžky. Takže to, tomu se zcela jistě věnujeme. Co se týče kabotáže, tam je to trošku něco jiného, protože je tam určitá tradice. Eh, jsou zde prostě vždycky ta kabotáž eh, vlastně byla mimo tyto dohody z určitých historických tradičních důvodů. Takže kabotáž je téma, kterému, kterému jsme se nevěnovali v této dohodě, a myslím si, že si tady to musíme všichni uvědomit. Je to prostě nějaké je to prostě téma, eh, které se vlastně nikdy v těchto dohodách neprobíralo. A myslím si, že jediná věc, kterou jsem ještě chtěl k tomu dodat, ohledně, to byla vlastně jediná věc, kterou jsem chtěl dodat. Děkuji. Děkuji a nyní závěrečné slovo má eh, Wim van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si vědom toho, že eh, TTIP je věc eh, velmi sporná, velmi kontroverzní, protože tady vystupují různé zájmy. Ale já musím říci, že dnes jsem vám předložil text, který v porovnání s tím, Eh, prvním návrhem byl změněn dvakrát. Poprvé jsme se pokusili tam zapracovat co nejvíce pozměňovacích návrhů a minulý týden ve středu jsme tam eh, přišli ještě s dalšími pozměňovacími návrhy, které byly přečteny dnes dopoledne. Proto jsem velice eh, šťastný, že všichni říkají, že stanovisko je dobré ale když je e, změněno o 200%, když bude ještě změněno o dalších 200%, tak potom nebudu tak spokojený. A zde bych se chtěl obrátit na kolegy. E, moje e, flexibilita také není nekonečná. Ty poznámky, které zde byly řečeny, tak já je zohledním, ale nemohu je zapracovat všechny protože na jedné straně máme tady EKR, Evropskou lidovou stranu tyto politické skupiny, e, které mají e, pozitivní, ale obezřetný přístup ke TTIPu a také e, moje kolegyně Gue je zcela úplně proti. A musíme tady vy, najít nějakou rovnováhu, abychom nalezli, nalezli dobrý text. Já budu informovat stínové zpravodaje o novém textu a potom při hlasování se o tom rozhodne, ale já nemohu zapracovat všechno do tohoto textu. Já už eh, to chci říci nyní. Co se týče typu, tak ano, musíme být obezřetní. Důležité jsou otázky dopravy a ve čtvrtek ráno, tedy příští týden ve čtvrtek, musíme uh, moci hlasovat o textu, který bude dobrý. Děkuji vám také za odvedenou práci a za tak dobrou spolupráci mezi stínovými zpravodaji a hlasování bude v Tranu příští týden 26. března. A nyní V INTA to bude 6. 7. května a na plénu v květnu 2015, takže máme čas. A nyní další bod, Evropský fond pro strategické investice a e, změna rozpočtu. A nyní dám e, slovo Ines Ayala Sender, dámy půjdou jako první a pak Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že máme možnost eh, společně toto předložit, eh, protože už jsme ukázali eh, Dominik Rike a já, že můžeme pracovat dobře jako tým a děkujeme za projevenou důvěru ze strany členů tohoto výboru a že nám umožnili, abychom pracovali na obhajobě Connecting Europe Facility a zároveň že můžeme zlepšit v co největší eh, míře EFSI. Už od začátku my jsme přišli s tím, že je potřeba udržet eh, CEF tak, jak vypadá, tedy pro jednou, když jsme dosáhli toho, že po dlouhém vyjednávání, po dlouhém jednání, kde jsme se snažili mm, zohlednit všechny, tedy radu, návrh komise, návrh, návrhy všech členských států, návrhy regionů, návrhy eh, průmyslu, všech eh, zúčastněných stran. Prostě jsme postupovali metr po metru a snažili jsme se identifikovat kritéria, na druhé straně projekty. Až do posledního kilometru jsme pokračovali, dokud jsme nedosáhli a nedospěli eh, k velice dobrému konsolidovanému návrhu. A také jsme dosáhli co se týče rozpočtu, který se spíše snižoval, eh, tak jsme přesvědčili opět, tedy říkám všechny rady, radu, komisi a parlament ve velké většině, že CEF eh, stojí za to a že potřebujeme rozpočet a i když se to, že je potřeba, abychom v Evropě měli eh, investice pro inovaci, mít dobré infrastruktury, abychom snížili environmentální dopad, tak přese všechno. Eh, to byl tedy rozpočet, eh, se kterým se mělo začít pracovat. A začalo se s tím prvním call for tenders a potom jsme dostali tu dobrou zprávu, že existuje Junckerův plán pro to, aby se Eh, mohlo, eh, mohlo zlepšit eh, růst prostřednictvím investic. My s tím souhlasíme a myslíme si, že tento projekt je zcela zásadní, ale chápeme to tak, že to je návrh, kde na jedné straně je důležitá investice do infrastruktur, ale zároveň to musí být doplňkem, teda bychom měli ten nástroj pro propojení Evropy a naopak, ale že to nemůže být tak, jak je to v rozpočtu, tak, jak to navrhovala komise. A protože tam se mm, chtělo eh, okleštit eh, CEF, potom, co jsme dostali ty účty eh, ze strany komise a rady, všichni se dohodli na tom, že když se akceptuje návrh, tak jak to předložila komise, tak ten CEF by po prvním call for tender prostě skončil. To je právní jistota zcela jasná, protože všichni eh, ty eh, zainteres, všechny ty zainteresované strany, které pues en ese sentido se verían absolutamente engañados. Y por lo tanto no es... eh, takže protože samozřejmě pro ty zúčastněné strany by přijít eh, do te, se hlásit o, te, o tuto veřejnou zakázku, tak by to mm, měli znemožněno. Takže ten CEF, tak jak je to navrhnuto, my si jsme se rozhodli, že je důležité, aby EFSI, tento nový nástroj, což je tedy Junckerův plán, ze na jedné straně pro dopravu, tak aby to mohlo eh, přežít na základě a pomocí rozpočtu, které parlament, komise a rada, my jsme zvyklí to hledat, protože e, investiční banka nám řekla, že potřebuje záruku, že nepotřebuje hotovost, ani že to není potřeba, ale že je potřeba mít nějakou nevyvratitelnou záruku, která bude bezpečná a všichni víme, že evropský e, rozpočet je sám o sobě zárukou a víme, že veškerá ta flexibilita o kterou jsme bojovali, takže může zároveň fungovat jako záruka. E, takže v tom našem návrhu e, vidíte, že my odmítáme to, že rozpočet pro infrastrukturu a pro infrastrukturu a že ta záruka, e, co po nás chce um, investiční, bank, takže, investiční banka, takže by se to bralo z toho CEFu. A my tedy v tom souhlasíme s našimi kolegy z rozpočtu a také z ITRE, eh, s tím, že je potřeba být eh, flexibilní, mít eh, rezervy, abychom mohli dělat frontloading a backloading rozpočtu, tak jak už to děláme po dobu několika let, a tedy nabídnout záruku, která se nám tady nabízí. Zároveň pro nás bylo důležité, aby ta zpráva byla jasně pochopena v tom smyslu, že zpráva znamená, že parlament bude figurovat na prvním místě jako aktér v pronání s těmi dvěma druhými institucemi a když se tedy identifikuje, že rozpočet pro EFSI tak se toho dosáhne prostřednictvím eh, toho eh, normalizovaného procesu. Parlament má tedy eh, plné právo, ne v, tom, mm, v té revizi střednědobé, ale parlament, protože se snaží prosadit Junckerův plán, takže toto úsilí je už od začátku. A z hlediska dopravy jsme identifikovali tu potřebu, že tady eh, v této eh, zprávě by měla být i ta odvětvová část. My si tedy myslíme, že je samozřejmě správné, že eh, finančníci z mm, Evropské investiční banky a jin, jiní eh, odborníci mm, byli u stolu, když se eh, bude rozhodovat o tom, že toto se může prodat jako produkt nebo ne, ale zároveň je třeba, abychom měli experty z odvětví, kteří pochopí, že ty projekty, které my identifikujeme jako projekty eh, dopravy, které mají mnohem menší environmentální mm, dopad, ale mm, zároveň velký dopad na hospodářství, tak aby mohly jít ku předu. A potom další věc, eh, mm, Junckerův eh, plán by se měl v rámci investic zaměřit na odvětví, je to článek 15a, tam jsme identifikovali, že by to mělo být v rámci toho, co je ta nabídka, kterou jsme eh, tak eh, připravili, to jsou ty eh, pokyny a ta kritéria ten, je to tedy ta základní a globální síť. Mm, abychom tedy měli velkou možnost výběru, abychom nemohli být kritizováni za to, že to omezujeme protože tam byly uprostřed všechny ty koridory a všechny ty trasy, to bylo v tom core a v tom globálním tam byly všechny národní. Takže experti eh, té investiční banky mohou vždycky nalézt zajímavé projekty eh, v případě těchto rizikových investic, ale ziskových, tak prostě, aby tam našli eh, svoje místo na svůj prostor. Na druhé strany na druhé straně jsme řekli, že chceme, aby to bylo pomocí evropských kritérií a pomocí TENu, to jsou tedy ty budoucí evropské sítě. A závěrem jsme identifikovali jako pobídku pro členské státy, které Eh, do posud byli eh, trošku pozadu a ráda řekla, že nedá ani jedno euro do té eh, rezervy. My víme, že to jsou členské státy, které potřebují nějakou pobídku, jsou to ty členské státy, které jsou ve špatné situaci, co se týče spolufinancování či toho, aby ohrozili ty veřejné zdroje, protože ty jsou potřebné pro tyto investice, protože samozřejmě díky těm veřejným investicím pak přijdou ty soukromé investice. My jsme identifikovali tedy postup pomocí, ho, pomocí kterého, ty investice, které mají eh, sociospodářský eh, dopad v tomto Junkrově plánu v rámci dopravy, takže tady bude existovat eh, možnost snížit dopad v rámci těchto kritérií paktu pro stabilitu. To jsou ty nejdůležitější body a já myslím, že nyní pana Rike určitě to ještě vysvětlí lépe než já. Děkuji, ale bevor ich Děkuji. Ještě než dám slovo panu Rikemu, rád bych přivítal skupinu návštěvníků, které pozval pan Rike. Je to 20 studentů z Ecole Nationale de Takže vás zde všechny vítáme v Evropském parlamentu. tak já myslím, že eh, lepší eh, přivítání takhle nemůžeme mít ani pro domy Kariketa, takže předávám mu hned slovo. Ano, já bych <clears throat> také chtěl přivítat eh, studenty, kteří mezi nás zavítali a jsou to studenti, kteří se také soustředí na železniční dopravu. Chtěl bych poděkovat Inés opravdu bylo skvělé, že jsem se jí stal jakýmsi partnerem při této práci, že jsme se takto eh, mohli setkat. Už vlastně i předtím jsme pracovali jako eh, spoluspravodajové, takže ta spolupráce byla opravdu optimální. Bylo to dost taková eh, obtížná práce, protože tam vlastně bylo více spoluspravodajů, nicméně díky plodné diskusi se nám podařilo připravit stanovisko, které vyjadřuje nejenom názor pouze zpravodaje a této výboru, ale snad i celého parlamentu. E, parlament by měl být jednotný v tom stanovisku, které přijme. První věc, kterou bych chtěl říci, je to, že my podporujeme tuto iniciativu, aby zde byl tento fond, který bude mít záruku. Je to vlastně fond, ale je to hlavně záruka, vychází z evropského rozpočtu a bude mít za cíl podpořit dlouhodobé infrastruktury a s nimi spojené investice. Myslím si, že je docela zajímavé, když teď vidíme, že členské státy e, nyní vítají tuto iniciativu, kterou vlastně v minulosti zamítali. Takže opravdu příjemné, že vidím, že nyní se to situace obrací. Jak Ines řekla, tak v zásadě souhlasíme s tím mechanismem, nicméně máme k tomu několik komentářů. Ta myšlenka, že zde bude záruční fond, což je také jedním z cílů, který komise předestřela, hovoří o tom, že tento záruční fond bude vlastně navýšen podle potřeb a myslím si, že zpravodajka i další poslanci, s nimiž jsme o tom hovořili, nejsou proto, aby se ten fond eh, financoval z peněz, které byly určeny na CEF a na Horizont 2020, protože CEF i Horizont 2020 byly zřízeny a právě se mají soustředit na dlouhodobé infrastruktury, také na výzkum, což je vlastně takový druhý pilíř těchto dvou nástrojů. A má to všechno vést k dalšímu pokroku v Evropě. Paní Ayla Sanders řekla, že zde proběhla velká politická debata, um, jedná se o tyto fondy, nicméně jde o to, že vlastně tam eh, ten cíl, cílem nejsou stejné projekty, protože eh, některé projekty by mm, stačilo mm, financovat vlastně z jiných způsob, jinými způsoby a není zapotřebí tento záruční fond, tento Junckerův fond. Takže pokud bychom v podstatě bychom plítvali prací, která už byla učiněna a dohodami, které už k němu už došlo. Ten rozpočtový proces je každoroční proč? Je to vlastně postup na rok. A máme zde radu a parlament, co by dva orgány pro rozpočtový postup. Takže tento postup, který se zde navrhuje, to je vlastně výjimka, odchylka od toho pravidla. No a chtěl bych ještě říct si kolegům, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy, že je důležité, aby ty pozměňovací návrhy byly v souladu s pravidly respekt rozpočtu a že se také musí respektovat to, že rozpočet je omezený. Tyto návrhy by se týkaly okruhu 1a a ti, kteří úplně se nevyznají v té rozpočtové proceduře, tak tam jde o to, že rozpočet je rozčleněn do několika okruhů a není možné mezi těmi okruhy finance přesouvat. Musí, leda, že byste změnili víceletý finanční rámec. A to je nesmírně komplikovaná věc. Takže mezi třeba 1b nebo mezi jednotlivými kapitolami můžete ty peníze přesouvat finance. Ovšem, pokud by někdo navrhoval takový e, pozměňovací návrh, kde by se vlastně e, navrhoval, aby se přesunuli peníze do toho okruhu 1a, tak vlastně by ten pozměňovací návrh rovnou byl považován za nepřípustný. Mm, zpravodajové za ITRE a také za výbor pro rozpočet a za výbor pro ekonomiku navrhují, aby se odstavce 18 a 19 vyškrtly. To jsou odstavce, které hovoří o tom, že právě ty finance by měly plynout také z CEFu a z horizontu 2020. My místo toho navrhujeme, že by ty finance měly plynout z peněz, které zatím nebyly vyčleněny na konkrétní položky protože v tom rozpočtu se takové prostředky nachází a my si myslíme, že právě tyto zatím nepřidělené e, finance by se mohly využít pro tento záruční fond. A nechceme brát finance z jiných programů, leda, že by to, leda, že by to bylo naprosto nevyhnutelné. Takže nechceme brát peníze z těch nástrojů, které už byly předtím zřízeny. Čili proto jsme se soustředili na odstavec 18.19 a také na odstavec 5.2. Ines už hovořila o tom, že se chceme takovou, takové, takovou zprávu, která bude také v souladu i s, se zprávou TNT a která bude také usilovat o to, aby ty projekty byly, měly přidanou evropskou hodnotu. Nechci už opakovat to, co říkala Enes, ale také se chceme ještě vyjádřit k té zprávě, k tomu řízení celý ten systém, ten mechanismus je v rámci EIB, cílem je rychlost a interoperabilita. V rámci tohoto mechanismu chceme zaručit, že tam také bude i rozměr politické zprávy, po čemž rovněž volají všichni poslanci. A je důležité, aby tedy tam byla právě ta přidaná evropská hodnota. Je tam určité riziko, které právě ponese ten záruční fond, a proto tam ještě musí být eh, speciální dohled. Myslím si, že Evropský parlament se zastává silnou pozici. Musíme také mm, respektovat ta pravidla, na kterých jsme se dohodli. Myslím si, že to bude docela obtížná bitva, ale mm, musíme spolupracovat s komisí a s radou, eh, protože toto je vlastně plán přímo pana eh, předsedy komise, pana Junkra, a pan Juncker sám chce učinit politický pokrok v těchto oblastech. Je zde určité nebezpečí, že se dostaneme do časového tlaku, i když tento text je velice důležitý. Má to tedy politický rozměr, politický aspekt, na tom se musíme shodnout, pak je tam ještě technický aspekt, to také nesmíme zanedbávat. A také je důležité, aby Evropský parlament mluvil v této věci jednotně. Bude zde ještě politická debata, asi nebude jednoduchá. Pokud dojde k nějakému štěpení názorů, tak by se to pak mohlo jaksi negativně využít a šlo by to vlastně na vrub těm dohodám, které jsme už uzavřeli. Děkuji. Markus Nyní má slovo Markus Pípe, prosím. Ich denke, Já si myslím, že po kompromisním jakémsi jednání um, už jsme trošku v jiné fázi. Já bych každopádně rád poděkoval oběma zpravodajům za to, že se vydali jaksi ten první krok v rámci toho, aby zachránili Connecting Europe Facility. Čím více dostáváme těch peněz, tím méně se musíme míchat do těch kritérií Junkerova plánu. Já si myslím, že ten přístup, který byl zvolen, je první důležitý krok. E, jako nové zdroje financování 18-19, to jsou články, které byly škrtnuty. E, my jsme proto. Teď máme tedy nové zdroje v ročním eh, postupu, ve výročním postupu, to, aby se to zapojilo do toho eh, okruhu 1a, marže, nástroje flexibility, eh, financování v MMF do roku 2020, to se zase nějakým způsobem by mělo přepracovat. A všechny přebytky, které bychom případně měli, bychom, se, bychom měli využít pro CEF nebo pro výzkum. To je všechno správné ale je to nejisté. Je, nebude to tedy stačit eh, pro ty záruky. A to je tedy oprávněná kritika z komise. Eh, každý den dostáváme aspoň eh, pět e-mailů přímo od komisařů, kteří nám navrhují pozměňovací návrhy, které by se jim líbily. Ale zároveň říkají, takhle to nejde. Já to částečně chápu, protože to jsou tedy roční eh, přeskumy, prověrky, eh, ty investice které tedy eh, chceme, jsou tedy na rok vypočítány a to potom tedy jako zárka nestačí. A teď i ani na komisi už se nepochybuje o tom, že ty články 18 a 19 se vyškrtnou, to si přeje parlament, to je tedy v pořádku. A my um, přeje, si přejeme, aby komise se nad tím zamyslela. Pokud komise řekne, že to nejde tak, jak si to přeje parlament, tak se prosím ptám komise, kde máme alternativy. A, a my jako parlament vůbec nemáme nárok na to, abychom eh, nějak přepisovali to nařízení, předkládali nějaké jasné, nějaké jasné legislativy. Tady v tomto smyslu. My říkáme komisi, prosím, udělejte to pro nás vy. A já si proto myslím, že tady teď musíme tedy něco eh, konkrétního nabídnout, nějakou takovou eh, nějaký takový balíček, kde je to všechno jasně podepsáno, kde je napsáno, jasně napsáno, co, jaké nástroje jsou tedy i v tom 1b. To musíme nabídnout a přivést takto komisi k zamyšlení. E, rozpočtový výbor předložil pozměňovací návrhy v tomto smyslu, i e, co se týče snížení té rezervy a podpořit e, tedy ty peníze pro CEF. Proč my tedy nepředložíme jakýsi takový ta balíček komisi, my máme tyhle ty návrhy a udělejte s tím něco. Takže já jsem proto, abychom podpořili eh, návrhy paní Ayali Sender i pana Riketa, ale ještě si myslím, že bychom to mohli doplnit o některé eh, myšlenky, návrhy. My jako výbor TRAN musíme udělat více. Musíme udělat ještě více než ostatní, protože Connecting Europe eh, Facility, druhé výběrové řízení, to už je mimo eh, kohezní země mrtvé. Eh, komise dokonce spočítala mínusové čísla. Tak pokud tohle to nestačí jako zodpovědnost, snažit se o cokoliv dalšího, tak pak už opravdu nevím. Já si tedy myslím, že by bylo dobré předkládat další návrhy a my určitě jako EPP budeme v tomto směru působit. A poslední věc, stále ještě k těm kritériím, to je citlivé. Já si nemyslím, že ten Junckerův plán můžeme příliš zatížit Eh, nějakými různými věcmi, eh, které si přeje jeden výbor, druhý výbor a takhle, protože to by taky ten Junckerův plán úplně přizabilo. jsme se zaměřit tedy na zásadní věci, které eh, berou v potaz asi deset základních kritérií. Na tom se můžeme nějak dohodnout. Ale zase bychom si neměli zabíhat příliš do detailů, protože některé věci také přenecháme i EIB která je za to příslušná. Protože čím více chceme zachránit se, tím méně se do toho budeme míchat, jak nám říká komise. Takže prosím, pokud komise má eh, eh, nějaké myšlenky, jak to udělat, nebo pokud to nestačí, tak my prostě jako parlament se do toho musíme zapojit a něco navrhnout. Děkuji, Jackie Foster. Thank you, um, Chairman. Thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji zpravodajům. Já mám poznámky od našeho stínového zpravodaje pana Roberta Zíleho, čili nyní přečtu jeho komentář. V jakém jazyce to bude? Lotyšsky? Ptá se pan předseda. No, tak ano, říká paní um, Foster, mohlo by to být eh, lotyšsky, ale asi to bude lepší v angličtině. Takže klíčové komentáře. Za prvé, FC musí být pouze dočasným nástrojem EKR se domnívá, že EFI má být pouze dočasným nástrojem, který má zabránit negativnímu trendu v investicích v EU. Nicméně se domníváme, že podle tohoto návrhu by měl EFI být spíše trvalým nástrojem. Za druhé, plánuje se, že EFI zlepší provádění bezpečnějších eh, ekonomicky orientovaných eh, investičních eh, projektů s velkou návratností investic ve většině. Nicméně cílem eh, CEFu a ten té politiky má být také soustředit se na méně eh, ziskové projekty, které třeba nemají tak velkou návratnost. EKR tedy vítá to, že systém má také vlastně propojit EFSI eh, i s těmi, te, i s těmi projekty CEFu a TNT asi nesmí měnit celkovou eh, politiku, celkovou filozofii TNT eh, a nesmí se tedy oslabit solidarita v rámci EU. Dále, co se týče financování, na první pohled to vypadá eh, jako dobrý nápad, ale nesmí se přece oslabit ten rozpočet CEFu a Horizontu 2020. Pan Robert Zíle má určité výhrady, a které se týkají alternativních návrhů které se týkají třeba financování z těch nepřidělených prostředků. Říká, že e, tím se ten rozpočet e, vlastně znepřehlední, nebude to jasné předvídat. Takže měl by se využít okruh 1a víceletého finančního rámce a také vzít peníze z rezervy z okruhu 1b, který je pro zemědělství a e, struktury. Pokud eh, zpravodajové nebo spoluspravodajové budou chtít tyto komentáře ještě vysvětlit, tak mm, celé jistě mohou se obrátit na pana Roberta Zileho. Děkuji. Nyní paní Gesine Meissner. Děkuji. Já nemám už toho tolik co dodat. Spravodajové eh, eh, se vyznají, také víme, jak to s těmi financemi. Ta to sami řekli, já to jenom opakuji. Dobře, je to tak, že ten velký problém pro nás je, že to má být z opravy, ale Dominiku, já tě mám ráda stejně. Ty eh, prostředky mají být z CEFu a to se nám tolik nelíbí. Už tady bylo řečeno, my nechceme mít tak eh, přísná kritéria, jako tom hovořil Markus a v tom, Junkrovi, v tom plánu Junkra to není tak jasné, my s tím eh, plánem Junkra souhlasíme ale já si myslím, že je zcela správné, když nyní řekneme, tak jak to navrhují eh, zpravodajky, že 16, eh, 18 nemůžeme nechat tak, jak to je, že ty finanční prostředky by měly být z těch eh, přebytků a já se ptám, dobře, je to v pořádku, ale co z toho dostaneme? My to chápeme tak, že ty, to, co není vyčerpáno, tak o tom se, potom se o to nebude žádat takže máme tedy nějaký plán, který eh, by měl eh, přinést eh, růst Evropě, takže já s tou teorií Junkrova plánu souhlasím a je potřeba také pomoci soukromému sektoru, aby investoval. Ano, ale ta otázka je, jak toho dosáhneme, aniž by tady byly problémy s těmi penězi z CEFu protože tady se jedná o tu jistotu a co e, za to tedy dostaneme. Takže tady se točíme poněkud v kruhu. Já se pokusím dát nějakou strategii. Takže možná nějaká ta myšlenka, že bychom přesvědčili členské státy, že by, to zaplat, že by se zaplatilo zpátky to, co se nevyčerpá pro nějaký evropský účel. To by byla velice dobrá varianta Evropské unie a já se ptám, jestli by toto šlo i pro tento rok, protože když eh, tento rok eh, začneme s jinými eh, zdroji, tak máme konkrétní návrhy, kde by to mohlo být, anebo musíme říct ten ta, ta, malá, ta část bude z CEFu, část bude z Horizonu. Jestli, to je ten pro mě velký problém. Já nevím, jestli na to zpravodaj má odpověď. Jestli to, kromě toho, co jsme si zde zaslechli, děkuji. Maja Kilen. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esittelijät, ensinnäkin kiitoksia tiimit. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji spolu spoluspravodajům a děkuji za celkovou stínovou práci, která ukazuje, že výbory jsou e, ochotny se prát za toto financování. Dovolte mi několik takových e, revolučních návrhů, které bych e, přidala do tohoto boje tak my ve Finsku víme, jaké to je bojovat o prostředky. A chtěla bych, abychom se společně zamysleli nad tím, zda máme k dispozici veškeré prostředky, abychom bojovali za ty peníze, zda jsme schopni držet se kvalitních cílů, které zpravodajové vytyčili. A mm, jak je to s tou infrastrukturou? máme zde určité cíle, určitý rozpočet, jsme schopni komisi nabídnout něco nového, nějakou novou koncepci, která by opravdu posílala evropský růst a zaměstnanost. A také zda máme nějak, něco, co by opravdu zajímalo investory. Já už eh, v posledních letech eh, jsem pracovala v tomto eh, v tom oboru dopravy. Mám pocit, že někdy prostě, když dojdou peníze nebo když je málo peněz, tak musíme tím více přemýšlet, jak eh, s těmi penězi vyjít. A eh, že tedy se to musí nějakým lepším způsobem vymyslet. Takže můj první návrh se týká propojení mezi dopravou, telekomunikacemi a energetikou. Co kdybychom prosazovali tuto myšlenku? To znamená inteligentní doprava, multimodální doprava, mm, doprava, která bude lepší pro potřeby společnosti. Eh, takže mohli bychom lépe se zamyslet nad tím, jak využít ty stávající prostředky inteligentnějším způsobem. také se můžeme zamyslet nad tím, jak jak zabránit tomu, aby se nestavila nějaká infrastruktura vlastně jenom kvůli tomu, aby se vyčerpaly prostředky, aby se byly projekty, aby se vznikaly nějaká zbytečná letiště nebo zbytečné silnice. A to by se mělo tady týkat i energetiky. Také se můžeme zamyslet nad tím, jaké inovativní prvky můžeme do návrhu začlenit, abychom přivábili investory. Můžeme vůbec nabídnout nějaký systém, který může potom zlepšit třeba eh, obslužnost ve městech, eh, situaci eh, v odvětví dopravy celkově pokud bychom takové návrhy dokázali předložit, tak budeme pak v lepší pozici, abychom obhájili financující, ten, ten model financování, který teď existuje v rámci CEFu. Když je někdo malý, tak musí být hbitý, musí mít také záložní plán. Já jsem si jistá, že komise E, přijde s celou řadou takových e, různých potíží, ale já tady tomu skvělému sehranému páru zde tady trošku e, dělám překážku. Monsieur euh, Deli, prosím, děkuji pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům za práci, kterou odvedli. První otázku, kterou si můžeme klást v tomto výboru, a vůbec této sněmovně, eh, co se týče Junckerova plánu, je jednoduchá. Tato otázka je, kdo bude vybírat projekty, které budou takto financovány z EFSI. Víme, že u EFSI existuje jakási správní rada, kde jsou přispěvatelé komise a EIB. Ti se tedy definují jakási strategická vodítka. Ale Evropský parlament přeci eh, má rozpočtové právomoci a také tedy může legitimně požadovat, aby byl zastoupen na této správní radě. Zejména tedy v tom strategickém výboru, který bude vybírat jednotlivé projekty. Všechny místní orgány které eh, nejsou zapracovány do toho mechanismu, připomínám, velmi často, jim říká, oni mají takový pocit z Evropy, že to je všechno top-down, ze, ze zhora dolů, ale my přitom chceme, aby Evropa hlavně dobře fungovala ze zdola nahoru. Za druhé, my jako zelení předkládáme pozměňovací návrhy, eh, Nejprve podívejme se na článek 5. Tam bychom chtěli jasné poukázání na hlavní kritéria a e, podmínky pro kofinancování dopravních projektů. Hmm. Totéž platí pro e, přeshraniční projekty, jak minimalizovat externí náklady, snížit emise CO2, jak se zaměřit na environmentální standard, standardy, které máme v Evropě. To jsou ta kritéria, která jsou pro nás důležitá a na jejich základě předložíme pozměňovací návrhy, které eh, podpoří synergii mezi energetickými eh, sítěmi, eh, dopravními sítěmi a telekomunikačními sítěmi. Takže my chceme zajistit, abychom měli průřezové financování ERTMS, e eh, signalizační systém, eh, potom taky inteligentní dopravní systémy, eh, systémy pro vnitro, vnitřní toky, vodní toky. Také bychom chtěli snížit hluk z železnic jaké sektory jsou pro nás důležité. Pro nás jsou obrovsky důležité právě regionální a místní železniční sítě. Často tyhle ty sítě jsou opouštěny, celá infrastruktura eh, je tam eh, různě eh, rozkopána a podobně. Mění se to třeba na stezky a podobně. Ve článku 19 tam navrhujeme, tam bylo navrženo to vyškrtnout, s tím souhlasíme. A konečně v tom návrhu opravného rozpočtu pro rok 2015 podboří, podměříme eh, také pozměňovací návrhy, které eh, jsou v souladu s tím, co jsem právě tady řekla. Prosím, Rosa to. Ano, my eh, souhlasíme s těmi společnými stanovisky a to, že se zruší články 16-18 a návrh komise, že se bude eh, financovat eh, velká část eh, EFSI prostřednictvím 2020 a CEF. To je ale něco, s čím nesouhlasíme. My si myslíme, že to jde na úkor těch odvětví, jejich struktury nemají možnost soukromých investic. chci rovněž zdůraznit následující. Prostředky CEF jsou vnímány jako dotace, které se spolufinancují ze strany členských států a takto se financují mm, infrastruktury, které jsou obtížně financované ze strany soukromého sektoru, tak jak je to v nařízení EFSI. Velká část těch eh, přes 200 milionů se eh, zaměří na železniční tratě, kde je nízká aktivita a tak eh, kvůli této nízké aktivitě je pro tyto oblasti velmi obtížné přilákat soukromé investice. Nicméně existuje tady ale několik bodů, které chceme projednat se zpravodají. Nějakým způsobem k těm zdrojům, které jsou v A1 konkurenceschopnost pro růst eh, v období úspor a krize. Potom eh, to rozdělení roční rozpočtu. I když EFSI se stane prostředkem pro boj proti eh, nezaměstnanosti a proti krizi a bude to dodatečný fond, tak my se ptáme, toto, tato roční distribuce nebude další brzdou? Nebudou odebrány záruky? Eh, doufáme, že vám budeme moci pomoci eh, při práci na těchto dvou oblastech. Eh, Kristýna, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům za odvědnou práci a za to, že se snažili přijít s nějakým takovým kolektivním přístupem. Návrh zrušit přispění Horizontu 2020 a EMI, tak to ukazuje, že chceme-li se spojit, tak abychom hájili eh, evropské cíle, tak můžeme pokročit. Co se týče návrhu Trump, tak tam se hovoří o eh, reorientaci textu, což by bylo pro dobro dopravy. Tady se hovoří o nařízení EMI, RTTN, tam pokud je o cíle EFSI, doprava a rozvoj RTTT jako projekty, kde je opravdu skutečná evropská přidaná hodnota, tak musí být nedílnou součástí možností financování EFSI. Z hlediska regulatorního pozměňovací návrh 41, kde se navrhuje rozšířit investiční klauzuly tak, aby členské státy vyloučily své příspěvky v případě kalkulace deficitu. To je velice zajímavý návrh a velice inovační, pokud jde o podporu a impuls investicí. A investic. A co se týče eh, výboru pro rozpočet a EFSI, tak to vede ke zlepšení textu komise. Zpráva vzhledem k možnostem poslanců, že mohou aditovat eh, experty EFSI, kde by se eh, sehrála úloha při jmenování výkonu ředitele a mít hlas, když se podepisuje dohoda mezi bankou a mezi Evropskou uní. My chceme, protože my jako Evropský eh, parlament jsme voleni lidem a proto musíme být konzultováni. Co se týče výběru těchto projektů, tak tam ten princip dodatečnosti návrhy parlamentu přispívají ke zlepšení přidané hodnoty EFSI, protože tak se zaručí, že fondy půjdou do těch nejrizikovějších eh, nebo tam, kde, se, kde jsou největší rizika a kde eh, nemohou dostat jiné finance. Wim van der Kamp. Nyní Wim van den Kamp. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Všichni eh, podporují EFSI, protože je jasné, že všichni by chtěli mít 315 miliard euro napumpovaných do evropské ekonomiky. Ale buďme upřímní. Když si přečtu zprávu obou spoluspravodajů, je zřejmé, že definování všech těch praktických detailů EFSI je diplomaticky řečeno náročné. Dalo by se také jinými slovy říci, že z toho budeme mít akorát bolení hlavy. Já jsem si důkladně pročetl zprávu a také její úvod. A na úvod eh, Spolu zpravodajové eh, hovoří o určitých politických otázkách, ohledně toho, čeho chtějí dosáhnout, jaký je náš vstup z výboru TRAN. Já vám opravdu přeji hodně úspěchů ve vyjednávání, protože to nebude jednoduché. Z toho, co jsem tak slyšel v koridorech parlamentu ohledně toho, co je možné a co možné není. Pane předsedo, my zde na výboru TRAN eh, Nejsme úplně spokojeni s tím, jak bude EFSI financováno. Eh, navrhujeme také vyškrtnout články 18 a 19, ale každý dobrý parlament přece musí předložit také alternativy. Eh, kolega Martin už předložil návrh že bychom měli tedy jak, mít jakýsi ten balíček s těmi různými možnostmi financování. Já za EPP mohu říci, že podporujeme rozšíření té základny financování. Kolegové už se zamýšlejí nad tím, jak bychom toho mohli dosáhnout. Je přeci neuvěřitelné, že Horizont 2020 musí eh, předkládat oběti, ale některé marže třeba v kohezní části se využít nemůžou. Bylo by tedy dobré, kdyby si komise uvědomila, že to bude asi rozhodující bod pro eh, Evropský parlament, abychom měli tohleto rozšíření té financ- základny pro financování. Ehm, potom máme také CEF a TNT. Eh, tyto projekty jsme popsali velmi jasně. Já si tedy myslím, že je velmi jasné říci, že my jako Evropský parlament chceme mít nějaký vliv eh, na EIB. Eh, e Já teď přesně nevím, jak by to měli fungovat s, s tím řídícím výborem a podobně, ale určitě bychom se měli, být, měli bychom mít možnost vyjádřit se k těm projektům, protože přece není možné, aby ty peníze CEF byly přiděleny pouze třeba, řekněme, internetu. Já vím, že v tomhle, pane předsedo, se spolu shodneme a určitě máme ještě i prostor pro klasické infrastrukturní projekty, ať jsou eh, na eh, třeba říční projekty, železniční projekty a další. EFSI eh, zní hrozně moderně, ono to všechno vypadá, že je to skvělé investovat pouze do počítačů a různých počítačových systémů, ale uh, nesmíme zapomínat v Evropském parlamentu na, tom, na to, že zodpovídáme taky právě za tradiční infrastrukturu. Takže abych to zhrnul, potřebujeme širší mechanismus pro financování, potřebujeme mít větší vliv ohledně těch eh, projektů a eh, musíme věnovat více pozornosti klasickým projektům infrastruktury. Děkuji. Další řečník. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji také všem zpravodajům a také paní zpravodajkyni, oběma, kteří, kteří se na to eh, podíleli. Mnoho z toho, co zde zaznělo, eh, s tím souhlasím, ale ještě bych rád posílil jednu věc, která, eh, kterou zmínila kolegyně Karima Deli. A to je otázka jak budeme nakládat s výběrem těch projektů. Už další kolegové jasně říkali, co nesmí nastat, s tím souhlasím, ale musíme také jasně říci, že není možné, že tedy na evropské úrovni pro, protože takhle v zásadě proti tomu nejsme. Ale pokud se opravdu chceme účastnit toho rozhodování, tak musíme na tomto výboru nebo v této sněmovně moci rozhodnout o tom, které projekty budou zvoleny. Tím se dostáváme k těžkému bodu z pohledu jak rady, tak komise. A sice, že si vždycky musíme krok dopředu stanovat jasná kritéria. A tady nemusíme znovu objevovat kolo. My přece už v minulém legislativním období jsme se bavili o Connecting Europe Facility. Tam jsme si stavili jakási vodítka pro um, transevropské dopravní sítě, takže tam jsme si jasně stanovili, o co nám jde. Stanovili jsme si jasná kritéria, která sama o sobě eh, by se mohla uplatnit i v případě EFSI. Mm, takže nemusíme tedy znovu objevovat, eh, vynalézat kolo, prostě už jsme se na všechno takhle dohodli a ten řídící výbor, o kterém jsme hovořili, tam by měl být nějakým způsobem zohledněn Evropský parlament. Určitě už eh, přijdeme jasně na to, kdo tam zastoupí naše zájmy, ale eh, někdo to musí být, protože to je určitě nekontroverzní. A ještě jedna věc – ono je to poměrně dobrodružné, že Evropská komise, nejenom tedy, není to dobrodružné z pohledu komise, spíše z pohledu tedy rady, že se vůbec neúčastní na tom financování. Ale na druhé straně, a o tom už se bavili i ministři minulý týden, když eh, schvalovali okruh plán, ale nikdo se nezeptal, odkud přichází eh, ty peníze, eh, nebyly by ty peníze třeba dobré taky v jiné oblasti, kde je také lepší evropská přidaná hodnota a podobně. Už to prostě chtěli co nejrychleji zamést ze stolu a teďka bychom se měli ale přeci jenom ptát v hlavních městech, jak si eh, to mohli dovolit bez většího odporu, eh, vzít takhle eh, finanční prostředky, které třeba jsou potřeba pro energetiku, pro infrastrukturu a podobně. A tyhle ty prostředky tedy vzali, aniž, bychom se na, aniž by se na tom nějak podělili členské státy. A teď jasně řeknu, že není možné, aby členské státy oni z toho samozřejmě musí profitovat, protože pokud eh, ten Junckerův plán eh, dobře půjde, tak z toho budou mít eh, nějaký zisk členské státy. A proto si myslím, že by se tedy měly i členské státy um, účastnit toho financování a i tento parlament by měl být zastoupen při vybírání těch projektů. Já danke, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je eh, dobré, že jsme zajedno v tom, že eh, peníze, které investuje Evropská unie nebo které má v rozpočtu v Evropské unie pro dopravu, tak je důležité, aby eh, to tam zůstalo. A odstavce 18 a 19, mm, že by neměly přijít v ní več. Já bych ale chtěl přijít s návrhem, co se týče CEFu a přeshraničního koridoru, je potřeba, abychom vybrali všechny ty eh, financovatelné velké projekty, protože to jsou ty eh, skutečné možnosti, eh, kdy ten, bychom mohli ten investiční plán EFSI zrealizovat. Že když se podíváme na ty překážky, na ty překážky, takže máme Alpy, jich a moře. A jsou velké projekty, které potřeba investovat a které potřebujeme, abychom vůbec mohli eh, investice eh, přilákat ze strany soukromého sektoru, protože jinak to nefunguje. A takový ten přístup by byl, že bychom začali s těmi eh, limity těch dvou tun. My jsme už se snažili v případě těch euro těch věcí a třeba ve Švýcarsku je velký koridor, tam eh, Rotterdam, jsou tam eh, dvě velk, ten Lešpak tunel a Gotthard tunel a tam je mítné a tam eh, my všichni Evropané musíme za to mítné platit a potřebujeme ten projekt Brenner fáze 2. To je výborný výchozí bod a třeba i financování směr Skandinávie. A potom eh, Connecting Europe Facility, i projekty mm, dopravy Evropská budoucnost. Ty bychom financovali a tím pádem máme možnost, abychom tam zohlednili projekty přes EFSI, to by se týkalo přeshraniční spolupráce, které jsou velmi důležité, ale které nejsou financovatelné. A to je důležité v případě Horizon 2020. Eh, to by přišlo na řadu, tam máme velký manevrovací prostor. Děkuji vám. Já bych chtěl ještě jednou připomenout, že ta myšlenka pro takový velký investiční objem, že to přišlo ze strany členských států právě pro boj s nezaměstnaností. To byl ten důvod, protože eh, Některé členské státy mají až 50 nezaměstnanosti mezi mladými a ti mladí nemají perspektivu. A vy víte, že když nebudou mladí, no tak ten stát nebude moci existovat. Takže je potřeba, eh, se hovořilo o tom, že se musí investovat, aby se bojovalo s nezaměstnaností. Ale já nikde nevidím, že by se někde hovořilo o tom, že ano, ty projekty musí být takto, proto, aby byla vytvořena pracovní místa. A eh, takže eh, když mám tady 20 let nějaký stroj, který jede přes Alpy, tak eh, dobře, může to být zajímavé z, evropského politického hlediska, ale eh, eh, práci to nevytváří a to je mnoho příkladů. A pokud to chceme vyřešit tu situaci toho stávajícího, tak to je nesporné, ale já jsem zatím neviděl žádný krok, který by byl uskutečněn tímto směrem. Proto si myslím, že je velmi správné, aby ty členské státy, které to vyžádali, tak aby se na tom zúčastnili. Aby neřekli, ne, my už s tím nemáme co dělat. My už nebudeme nic platit. Ne. My z toho budeme pouze těžit na základě těch jednotlivých projektů. A potom za druhé analýza. Evropa musí růst společně 20 let. Takže eh, Timmermanse jsem se dvakrát zeptal, jak na to nahlíží, jestli může zaručit, když tam máme 315 miliard, tak když máme 100 milionů, aby jsme v roce 2016 hlavní eh, město eh, kultury Evropy Břeclav, tak jak to vypadá, protože tady je 100 milionů. A ta stížnost byla. Já už jsem, vy už jste mi, se mě na to už zeptal, vy se mě na to ptáte opět. A já jsem řekla, já se nás já se vás na to ptám, že vy jste mi tenkrát na to viděl. Ani tenkrát, ani znovu jsem tedy k tomu nic nedostal. To je zcela zásadní projekt. A my, když nejsme e, eh, to, abychom tam eh, to spojili s tou železnictví, to, eh, s železnicí, to hlavní město kultury, těsně před Vánocemi, potom po Vánocemi, tak je to prostě blamáž pro Evropskou unii. A na to jsem dostal a, žádnou odpověď, takže ta vaše kritika je e, ospravedlněná. My jako výbor pro dopravu musíme dát peníze, ale oni chtějí po nás, dobře, držte se mimo, my to zařídíme. Samozřejmě existují alternativy. Alternativa, eh, jak už řekl kolega Reimar, když máme eh, celý rozpočet eh, parlamentu, když to zkrátíme o 1%, tak to potom můžeme celé financovat. Konek- Think eh, Facility by se ani nepožili A 1,5 z zemědělství, kdybychom to zeškrtali, tak bychom měli stejně e, takovou, e, ale samozřejmě problém by to bylo pro Británii, protože oni mají hodně peněz z toho rozpočtu pro zemědělství. A ty koncepty, e, které nejsou žádány, tady prostě existuje mnoho alternativ, aniž bychom museli se e, uchylovat ke Connecting Facility a když ale na to komise nepřijde, tak my máme za úkol jim předložit tyto návrhy, alespoň toto. A v tom jsme si zajedno. A, a e, předsedům výboru jsem to řekl. My jsme ve výboru pro dopravu, máme na to stejný názor. E, politické skupiny řekly ne, my s tím nechlasíme, my chceme mít spolurozhodování, my nechceme jenom dávat peníze. A máte pravdu, že tam už nic nezbyde z Connecting Europe Facility a to se musí změnit. A nyní dávám slovo komisi, prosím. Eh, Benjamin Angel nebo Angel? Já nevím, jak to mám vyslovit. Angel? Right. You can pronounce it the... Jaká je ta správná výslovnost vašeho příjmení? Ptá se pan předseda. Eh, pan kom, zástupce komise říká, můžete to vyslovit, jak chcete, pane předsedo. Takže máte slovo. Eh, děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat za zpravodaj za rychlost, jakou připravil tuto zprávu. Já bych chtěl eh, k tomu mm, vyslovit pět komentářů v pěti oblastech. A pak se k tomu ještě vyjádřím v souvislosti s paktem o stabilitě a růstová stabilitě. Takže nejprve začnu rozpočtem. Chtěl bych um, opravit jedno nedorozumění. Mám pocit, že hodně z vás říkalo, že pro členské státy to bylo lehké uh, osekat CEF a Horizont 2020 a že členské státy nejsou ochotny sami se na tom podílet. Ale já chci říct, že to není pravda. Na radě probíhaly velice obtížné diskuse s celou řadou členských států. Mnoho členských států měli stejné obavy a stejně váhali jako vy, ale nakonec tedy jsme došli k závěru, že tedy to nejlepší řešení je řešení, které navrhla komise. Členské státy jsou připraveny vložit mnoho peněz do podpory tohoto investičního plánu. Nebude to tedy na té úrovni evropské úrovni, ale bude to vlastně na úrovni um, A zatím tedy pouze pět členských států nám řeklo, že vlastně zatím, eh, že vlastně pět členských států nám řekli, že vlastně už jsou ochotny přispět asi 26 miliony, a to je tedy pouze těch pět členských států, takže není pravda, že členské státy by nebyly ochotny také na to přispívat. Teď ta obtížná část a zároveň citlivá část, to chápu, to je tedy to osekání cefu. Komise Eh, má obavy ohledně vašeho návrhu vyškrtnout článek 18 a 19. Potřebujeme, aby tam bylo volné rozpětí pod stropem a z toho důvodu komise navrhla prostředky, které navrhuje seškrtat. Už se zde navrhuje určitá marše. Chceme vzít 2 miliardy z, z toho rozpětí. Dále jsou zde tři důvody, proč nás tedy trošku, eh, proč vzbuzuje obavy ty návrhy komisa, eh, parlamentu. Pokud eh, tam nebude předem jasné financování, tak bude ještě více chaotičtější to, ty diskuse, které vedou k přípravě rozpočtu na další rok, než jsou teď. Ale jak vidíme, že je to dost obtížné, možná to nebude ten hlavní přesvědčivý argument, ale jsou zde ještě další dva argumenty. Ten druhý důvod je, že potřebujeme předvídatelnost a v tom, jakým způsobem budou řízeny projekty. Zatím zde panuje velká nejistota, ta rozhodnutí jsou z roku na rok. Je opravdu nesmírně obtížné plánovat vynakládání financí pak je zde řada oblastí, kde se vlastně plánuje na několik let eh, dopředu, třeba ve výzkumu. Hmm. už zde vlastně původně byl ten nedoplatek asi 26 miliard in, uh, faktur a pokud bychom nedokázali vysvětlit řádně financování, tak bychom vlastně oslabili vlastně úvěrovou eh, hodnotu Evropské unie. Víme zde, že tedy všichni usilují o nejlepší úvěrový rating. My jsme vlastně už byli hodnoceni jednou se tří hlavních eh, ratingových agentur. Je, tam, je to vlastně tam podmínka, že tam musí být ten rating AAA, takže stačí, pokud by došlo ke snížení ratingu alespoň u jednoho subjektu ze tří, tak by vlastně se oslabily ty podmínky. Takže jsem chtěla říci, že pokud parlament má nějaké potíže s tím financováním, tak musí přinést nějakou náhradu nebo nějaký návrh, ale nemůže tam prostě nechat ty peníze Mm, jaksi vyset ve vzduchu. Dále bych chtěla ještě zdůraznit, že navzdory tomu, že bereme mm, prostředky z velice důležitých eh, programů, tak eh, to neděláme za účelem, aby vlastně vzniklo v Evropě méně, ale spíše chceme, aby v Evropě toho vzniklo více. Pokud vezmete peníze z grantů, tak je berete z odvětví, kde je pákový efekt jedna, maximálně tři. Ale pokud Eh, namísto toho ty peníze vezmete a vynásobíte je 15, tak eh, komise může garantovat, může slíbit, že s tím 15-násobným eh, efektem nakonec bude moci zaplatit více projektů, než se původně plánovalo. Další, ta druhá oblast, investiční pokyny, směry. Pro nás je důležité, aby ten nástroj byl jednoduše použitelný, aby byl flexibilní. Velice často existují nějaké dobře vymyšlené nástroje, ale jsou tak složité, že vlastně na to, eh, že, že, že vlastně jsou neúspěšné. Ehm, takové nástroje už existují, jsou podobné jako ten stávající nástroj. V Portugalsku třeba existují vynikající návrhy projektů, ale není možné je financovat protože tam jsou určité podmínky, které vlastně to svazují. Takže my chceme, aby ty investiční pokyny byly dostatečně flexibilní, abychom měli jakýsi takový švýcarský nůž univerzální, kterým tedy můžeme připravit eh, ty eh, projekty. Dále nechceme žádné geografické rozdělení, nechceme ani sektorální rozdělení a přidělení peněz, chceme naprostou flexibilitu stále. všichni jste souhlasili s tím, že zde nechceme, aby, abyste došlo k nějaké mm, výrazné expozici vzhledem ke geografickému rozložení nebo k odvětví, to už o tom se také jasně hovoří v těch pokynech, to je jasným cílem komise, aby tedy se to neobracelo příliš na určité e, oblasti nebo e, odvětví. Dále, investiční výbor Eh, chci říci, že se nehovoříme o nějaké nové verzi strukturálních fondů nebo nějakého nového grantového programu. Cílem Junkrova programu je multiplikovat eh, veřejné finance, ale hlavně, eh, pardon, tedy naopak, Juncker chce využít co nejméně soukromých peněz, pardon, veřejných peněz a přitáhnout co nejvíce soukromých peněz. Čili my chceme zajistit, že investice bude využívat skupina nezávislých eh, odborníků a že, ten polit, že celý ten postup nebude, eh, nebude ovlivněn politikou. Protože pokud by došlo k politizaci celého procesu, tak eh, možná bychom mohli vést velice zajímavé diskuse, ale je jasné, že by to odradilo investory, protože investoři musí tedy znát, jaké jsou principy výběru projektů. 80% peněz má jít z peněz soukromých investorů. To znamená, ty projekty musí být robustní, musí být eh, spolehlivé. A my si tedy nemyslíme, že by Evropský parlament měl být do toho procesu zapojen. Ani EIB by neměla být součástí toho Eh, té práce investičního výboru. Ta investiční výbor má za úkol technicky implementovat eh, ty investiční pokyny, které byly schváleny podle určitých principů, které byly stanoveny spoluzákonodárci v nařízení. Čtvrtý komentář, který chci učinit, se týká těch eh, projektů, té takzvané pipeline. Myslím si, že ve zprávě došlo k některým mm, nedorozuměním. A chci zpravodaj omluvit, protože celá řada lidí se eh, s tím eh, v tom nemá jasno. Tam jde o to, že prostě ten, ten takzvaný pipeline nesouvisí ani s synkrovým plánem, ani s EFI. To, že ten projekt se už připravuje, není vůbec vlastně ještě automaticky to neznamená, že, tam, eh, že to bude financováno z EFSI nebo z něčeho jiného. Eh, bude to speciální webová stránka, kde bude seznam těch projektů, které budou v souladu s těmi principy. A mm, vlastně cílem je, aby ty projekty se sami propagovaly. Myšlenkou této databáze pipeline je, aby nabídka byla transparentní, abyste investoři aby investoři sami viděli příležitosti a aby to byly projekty, na které není zapotřebí eh, ani jediné euro z peněz eh, veřejných. Je to velice důležité a hlavně je to lákavé pro malé členské státy, které nejsou tak často v hledáčku investorů. Třeba Německo, Francie, Itálie, to jsou země, mm, kde se investoři často rozhlížejí, ale třeba pokud eh, jste z, Balc, z nějaké pobaltské země, tak tam třeba těžko mm, nebo horším způsobem můžete třeba přelákat investory. Takže touto internetovou stránkou se to může zlepšit, ale nikdo tedy nebude vlastně rozhodovat, co tam v té databázi bude a co tam nebude. To znamená, každý projekt, který tam bude zaslán a bude splňovat i podmínky, tak bude zveřejněn na té stránce, na tom portálu. Dále, stak, eh, pakt o stabilitě a růstu, můj poslední komentář. Víme, že váš výbor také společně s dalšími výbory přináší návrhy ohledně fondu EFSI, jak se má vlastně zacházet. Říkáme, že komise má být strážkyní smluv a právním základem tohoto nařízení nám vůbec neumožňuje změnit pravidla paktu o stabilitě a růstu. Takže to bych chtěl říci. A navíc pakt o stabilitě a růstu je vlastně nařízením rady. A je to z toho důvodu, že tady se o tom takto mluví ve smlouvách, takže nechci tedy nikoho urazit, ale mám pocit, že opravdu Evropský parlament nemůže v rámci spolurozhodování přijmout nějaký text, který by vlastně pozměnil něco, co je ve smlouvách. Samozřejmě, že můžete činit nějaké návrhy, změn, ale můžete použít třeba usnesení. To si myslím, že by bylo takovým správným nástrojem pro případné návrhy ohledně paktu. Děkuji. Nyní pan Dominik Rikej. Eh, eh, děkuji. Já se pokusím být stručný. Máme tady dva aspekty v této zprávě. Máme tady regulaci samotného mechanismu a na druhé straně máme aspekt původu těch finančních prostředků záručního fondu. Mechanismus. Slyšeli jsme, že existují dvě stanovy, stanoviska, tedy to stanovisko, které hájí komise a za druhé je to stanovisko, které hájí zelení a socialisté protože se tedy tvrdí, že není potřeba to příliš komplikovat, mělo, mělo by se to spíše zjednodušit a neměli bychom příliš zasahovat do systému. A tomu rozumíme, protože honba za investorem, to je jakákoliv jiná honba, musíme to dělat opatrně a nebýt přitom příliš hluční. Pokud chceme přilákat toho eh, kapitalistu, tak ho musíme překvapit a nesmíme být příliš eh, invazivní. Chceme-li tedy Eh, něco eh, nalézt pro tyto, eh, pro rozptýlení těchto legitimních obav, tak to chápu, ale je dobré, abychom to příliš nekomplikovali, tento systém. Je tedy důležité najít nějaké opatření. Otázka peněz. To je tedy, tedy jádro pudla, protože články 18-19 Mm, tak eh, to je tedy vyprázdnění kapes, ale i vyprázdnění hlav, protože ty peníze se vezmou eh, ze systému, který byl eh, předmětem mnoha let práce a jednání a souvisí to s těmi dlouhodobými investicemi. To jsou aspekty, které musí komise pochopit. Já jsem si vyslechl návrhy, které jdou ještě dále, než to, co navrhovali zpravodajové. Já si to poznamenám a uvidíme, eh, zdali budou proto překážky. Pane předsedo, já jsem si eh, pozorně vyslechl to, co řekla komise, tak jako vždy, velmi pozorně jsem si to vyslechl. A velmi mě těší, že tady máme určité společné body ohledně těch eh, komplikovaných záležitostí. Chtěl bych říct si komisi, že ve zprávě například, co se týče té pipeline, tak já si myslím, že to v tom není takový eh, rozdíl. Nevím, proč eh, vás to tak děsí a když to nesouvisí s FC, tak proč je to v textu? Že to eh, vůbec nesouvisí s FC, vy říkáte tak já nevím, proč to v tom textu je. Možná byste mi to mohl vysvětlit. Články 18 a 19, to jsou články rozpočtové, ale zároveň nesouvisí zase s EFSI přestože ten záruční vod, fond je téma sam o sobě. E, pakt pro stabilitu. Možná by bylo dobré, abychom to diskutovali mezi námi. To je myšlenka, kterou bych e, chtěl předat tak či onok. Nemůžeme trestat e, v tomto mechanismu ty země, které jsou na tom nejhůře ta myšlenka je pomoci těm, kteří mají největší problémy. Není, nebudeme, nebudeme přeci brát chléb chudým, abychom to dali bohatým. Musíme najít mnohem vyváženější eh, form způsoby. Já chápu obavy o ohledně stability Evropské investiční banky, kvalifikace, mechanismus, situace. A závěrem, eh, co se týče to, co jste řekl o rozpočtu, to jsem si vyslechl velmi pozorně a já vidím, že tam není žádný argument. Já jsem doufal, že vy nás přesvědčíte. Každopádně e, mě jste nepřesvědčil, protože jste řekl, že nejlepší pozice je pozice komise. E, dobře, no tak e, jestli se o tom bude diskutovat, mm, pokud nám Myslíte, že to nebude jednoduché to udělat eh, takovým způsobem, jako to říkáte vy, protože se jedná o rozpočtovou rozpravu. Měli jsme triálogy během posledních tří let a ty byly vždy velmi chaotické a ta předvídatelnost eh, tím nebude do, nějak dotčena, pokud budeme mít další kapitolu ohledně miliardy či miliardy a půl dodatečné pro ty první roky a už vůbec ne pro ty další roky. Eh, možná je to komplikovanější pokud budeme hovořit o těchto věcích, ale to vůbec nepopírá důvěryhodnost fondu. A já bych chtěl říct si kolegům komise, že argument bude. Nemůžete podkopat důvěro, důvěryhodnost nástroje, protože ten záruční fond není zaručen. A já vám říkám, když si přečtete pozorně zprávu, tak to je zaručeno. Protože se to zakládá na těch dvou fondech, které vy jste tady zmínil. A všem bych chtěla připomenout, návrh, se kterým přišli zpravodajové, tak to jsou eh, fondy, které nejsou přiděleny v rozpočtu. To jsou ty nepřidělené eh, fondy a my chceme, aby se prioritně přidělili. Já si myslím, že je lepší přidělit ty nepřidělené fondy a vy, když nám řeknete, že tam je 26 eh, nesplacených miliard, tak to je to je něco, co se každý rok eh, zvyšuje, ale to nebrání tomu, že vy máte značné sumy, které se vrací do členských států, přestože nebylo vyplaceno všechno. A vy nám říkáte, že eh, ty nesplacené eh, částky, že to vám činí velké obavy, to činí obavy také poslancům, ale za těchto podmínek máme stovky milionů eur, které se vrací do českých států každý rok, takže nám prosím nyní neříkejte, že tento chaos v rozpočtu, že či ty nesplacené částky, že to je argumentem, aby tady nebylo to přidělení ve fondu, protože nakonec tyto peníze se vrátí do kapes členských států. Je to skandální, že členské státy dostanou část těch mimořádných částek z minulého roku, aniž by zaplatili to, co měli zaplatit, aby eh, ty eh, peníze eh, dostali. Já nemohu souhlasit s argumentem komise ohledně serióznosti, protože a to, že nejsme schopni přidělit správně ty fondy. Vy říkáte, že prostřednictvím tohoto mechanismu pomocí EFSI získáme více peněz pro dopravu, například pro vývoj, eh, výzkum. Ale my už máme finanční nástroj, ale já už jsem měl tu čest společně eh, s, s paní zpravodajkou eh, zúčastnit se trialogu a členské státy nechtěly hovořit o mm, takovémto mechanismu, finančním nástroji. Ten pákový Eh, nástroj pro to, abychom dosáhli 315, eh, to je ta eh, částka ze strany Českých států, to je poněkud podestřelé, protože tady se hledají prostředky v kapsách Evropské unie, to je něco, co už jsem hájila a já bych řekl komisi máme radu, že? ale je to projekt, který je politický a se kterým přišel předseda Evropské komise. nemůžeme všechno eh, klást na bedra komise. Mm, Máme tady, tady několik eh, mechanismů, kde byly zahrnuty půjčky, tedy ty úvěry, finanční nástroje. A nyní nám říkáte, že se dostáváme do takové dialektiky, která je zcela odlišná. Já bych chtěl požádat komisi, aby trošku zauvažovala nad svojí pozicí a aby se vrátila k těm, které jsou morálně obhájitelné a které jsou pravověrné z hlediska rozpočtu protože nyní se nacházíme v opačné situaci. Tady se jedná o to, abychom měli prostředky pro fond, tak aby tam byly tedy tady ta záruka plateb a a tady ty problémy souvisí s politikami rady a ne kvůli argumentům parlamentu já si myslím, že ty argumenty, které zde dnes eh, přinesla komise a které by byly v trialogu, tak ty asi nepřesvědčí Evropský parlament. Já si myslím, že tady je zájem, abychom dosáhli společné pozice, tak aby to došlo do zdárného konce. Děkuji, nyní Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, potvrdit to, co řekl můj kolega pan Rike a že úvodem je důležité, aby ten samotný evropský rozpočet byl důvěryhodný, abychom mohli poskytnout záruku. Nejedná se o to, jestli to bude miliarda eh, dřív nebo později, aby ale skončila tady tato hra mezi členskými státy, kdy se snaží eh, získat tyto peníze v případě těch dlužných částek. Ale několik těch eh, pochyb, o kterých eh, hovoří naši kolegové, tedy je rozptýlit. Eh, co se týče těch mm, projektů, těch místních spolků, místních kolektivů, co se týče debaty EFSI, tak já bych chtěla uklidnit všechny kolegy, kteří se nezúčastnili toho CEFu, protože v článku 5a, tam, když se identifiko, identifikovalo, že ty e, projekty a ty programy, které jsou v tom Junkrově plánu, že e, souvisí s těmi dvěmi velkými nařízení CEFu, tak tam jdou do hry i ty malé přeshraniční sítě. Já mám o to velký zájem, protože ta moje tam je, takže je jasné, že tam jsou tyto sítě. Také jsme eh, ty, viděli ty místní eh, kolektivy, které nám eh, chtěli říct svůj názor, tak aby paní Deli neměla žádné obavy, protože když to bude přijato, to 5a, tak tam jsou všechny ty diskuze a všechny ty obavy tam jsou zohledněny, všechny ty přeshraniční sítě, regionální a všechny ty možnosti jít ještě dál. A to všechno eh, v rámci eh, hodnot a evropských zásad eh, té budoucí oblasti mobility. A to, že to nejsou pouze dotace, máte pravdu, nejsou to pouze dotace v CEFu, jsou tam také finanční nástroje. Chtěla bych vás v tomto směru uklidnit, takže to není, že bychom vymysleli něco jiného. To, co už je nám navrhováno, ty projekty už také existují v možnosti CEF. Je to tedy ta, ta specifičnost, že členské státy v tom moc nevěřily a my jsme je museli tlačit do toho, aby akceptovali alespoň 1% té kapacity, hledat eh, soukromý eh, rozpočet eh, mimo ten veřejný rozpočet. A pan Piper, vidím, že stále naléhá, že máme jít ještě dál ty možnosti eh, rozšířit ten rozpočet, tak jak to řekl pan Rike, ale i v tom posledním, eh, poslední řešení, že bychom se eh, vrátili k 1a. Nicméně já jsem zcela proti tomu, abychom vytvářeli více konfliktů či více zmatku, protože bychom tam zahrnuli 1b. Především v tento moment. Protože rada už Eh, řekla, že nechce dát ani jedno euro. Paní Merklová řekla, eh, že eh, to nechce dát do společných fondů, že to dá do svého fondu. Takže teď nemůžeme zemědělcům odebrat, protože ty jsme vesnici mají ruské veto. A nebude to pouze rok to veto, a už je to další rok, to ruské veto. A všichni musí hledat nové trhy. Nebo ty regiony Eh, zemí tam soudružnosti, že potom co mi tak, co tak štědře nám dali 10 miliard v CEFu, musíme jim za to ještě poděkovat aby ty a, vy a já, ty země, které nejsou ze soudružnosti, tak abychom se mohli dostat do těch zakázek. Takže nemůžeme jim říci, že znova hrábneme do pokladny v 1B. Proto já bych chtěla říci panu Piprovi, že já mu rozumím, ale někdy se ptám, zdali chcete zlepšit, pomoci, anebo zdali chcete vést k dalším zmatkům, tak aby ten Junkrův plán se nedovedl do zárného konce. Takže vy chcete to 1B, když na tom trváte, tak prosím vysvětlete zemědělcům, kteří jsou ve velmi špatné situaci a zároveň eh, regionům zemí soudružnosti, které jsou vašimi sousedy, od odkud jim zase vemete ty peníze. Protože eh, pan Rike a já, my společně s kolegy z rozpočtu jsme identifikovali oblasti rozpočtu, na které se eh, nešáhne, protože se týkají obav ostatních. A kdyby se šáhlo na to naše, tedy CEF, a Horizon 2020, tak tady bychom měli možnost to dostat nějakým jiným způsobem. A pan Angel, eh, pan eh, eh, Angel, nebo Angel, tak já bych chtěla požádat komisi o následující. My nejsme zvyklí hovořit s komisí, my hovoříme s komisí pro dopravu, ale bylo by dobré, a s komisí FIN, je dobré, abyste se skoordinovali, protože když se dostaneme eh, do toho obvyklého způsobu eh, ročního rozpočtu a těch eh, projektových dluhopisů, takže tam byl problém s tou přeshraničností. Ne, ty dluhopisy můžou být národní. Já vám mohu říci jeden, třeba projekt Castor, naštěstí nebyl projekt pro dopravu, protože jinak bych byla zoufalá, ale tady máte projekt národní, který protože je eh, jedné, zemi, jedné země, protože tam je soukromý sektor, tak se to nevyvedlo. Všechna ta kritéria, která jste nám eh, předložil, nejsou dostačující, aby se zajistilo fungování. Co se týče faktur, eh, kolega Rike to vysvětlil velmi dobře, ale já zároveň jsem se ptala. Spojené státy od té doby, co tam je Obama, tak každý rok tam to bojkotují tak a proto, že ISN mu neručí, eh, protože tam eh, eh, po jednu dobu nefungovala ta státní zpráva, takže ti investoři, kteří chtějí projektovat, tedy investovat do projektu, tak když budou tyto projekty atraktivní, tak oni tam určitě investovat budou. My vám nabízíme dostatečnou flexibilitu, abyste z evropského rozpočtu udělali důvěryhodný rozpočet, a který poskytne záruky v co nejlepší možné míře. A ne to, co děláme každý rok, že odebíráme tady protože eh, bereme na jedno místě, abychom dali někam jinam. Protože to byl, eh, my to byl jako by Junckerův plán pro infrastrukturu. My chceme další Junckerův plán pro infrastrukturu. My jsme měli všechno. Finanční nástroje, projekty, atraktivnější, méně atraktivní, dotace ta, pro soukromé peníze, pro veřejné peníze. Všechno tam bylo. A bylo to schváleno všemi, tedy rada, členské státy, regiony, průmysl, všichni tak prosím, neničte nám tento nástroj, který jsme dosáhli pomocí obrovského úsilí a pomozte nám, komise, radě a nám, protože to je váš úkol a ne vytvářet nám více problémů. Pomozte nám, abychom dospěli dohody, tak abychom měli Junckerův plán, který nám pomůže a který eh, podpoří infrastrukturu a evropský růst. Já si myslím, že my vám můžeme dát eh, několik řešení, to jsme předložili. A vy byste nám měl pomoci místo, abyste nám poslali e, různá sdělení, k, k, k, pan Katajnen, ale já si myslím, že vy jste nám měli pomoci, abychom dosáhli dohody s radou, především vzhledem k tomu, že 28 členských, z těch 28 členských států se vám přihlásilo pět mé zemi, Španělsko. Já tam nemůžu dát ani jedno euro aniž eh, by tam nezazněly všechny varovné eh, alarmy v tom paktu pro stabilitu, tak já nevím, s čím nám můžete pomoci. Já si myslím, že komunikace s panem Moskoviči, jestli eh, vy jste s tím souhlasili. Já si myslím, že tam nám byly, byla otevřena dvířka a vy byste měli pomoci těmto členským státům být více proaktivní v tom Junkrově plánu. Děkuji. So. Eine erste Prüfung von Änderungs První přeskum pozměňovacích návrhů bude 26. března. To bude ovšem pouze v anglickém překladu. Druhý přeskum s překladem všech pozměňovacích návrhů bude 13. dubna před hlasováním. Takže před hlasování budete mít dispozici eh, překlady do všech jazyků. Anglický překlad bude online k dispozici 26. března a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. března 12 hodin. Je to tento týden, ano, je to opravdu narychlo. Já každopádně takový projekt v takovém čase za 11 let, co působím v Evropském parlamentu, jsem ještě nikdy nezažil tady máme, tady máme takové, takovéhle obrovské částky a najednou to prostě musíme vyřešit během pár dní. Přitom bychom se opravdu měli tomu věnovat ještě eh, pár týdnů díl, dokonce i měsíc díl, abychom si to důkladně prostudovali. Ale když už to chtějí mít prostě k dispozici všechno eh, v červnu, tak dobrá. Ačkoliv vlastně potom se nestihne možná přihledat k tomu, čeho se tím všeho dosáhne, jestli opravdu se sníží nezaměstnanost a podobně. Ale prostě ty eh, data jsem vám nahlásil tak, jak tady byly stanoveny. Takže hlasování na našem výboru 14. dubna, hlasování na plenárce druhý týden v červnu. Dobrá. A nyní se dostáváme ke zprávě o trialogu k balíčku o železnicích. Eh, to je takzvaně in camera, to znamená zasedání je tajné, tudíž všichni, kteří nemají oprávnění tady zůstat, eh, musí opustit sál.